která je velmi úspěšná, ehm, kde eh, hovořil pan Hanes Svoboda, předseda frakce SAD, kdy... Promiňte, pane Štádlere, já vás přeruším, říká pan předseda. Prosím vás, nechte nás říct si ta běžná sdělení, já vám k tomuto tématu dám slovo za chviličku, když dovolíte. Dámy a pánové, máme tady celou, řadu, eh, celou řadu eh, procesních záležitostí, které musíme změnit. Ve středu 2. dubna byly výborem EMPL oznámeny eh, rozhodnutí výboru, které se týkají nařízení parlamentu a rady k, fondu, k Evropskému fondu pomoci nejpotřebnějším osobám. Rád bych vás informoval, že nemáme žádné námitky, tím pádem byla tato doporučení schválena a budou zveřejněna zítra 15.4. Podle článku 216 odstavce 4 vám sděluji, že eh, co se týká korigendů z 2.4. čtvrtý, nebyla, eh, předlož, nebyly předloženy žádné námitky, tím pádem se tato korigenda považují za schválená. Příslušné výbory nám odeslali eh, připomínky eh, ke čtyřem textům. Je to podle článku 216 odstavec 4. A já vám tímto sděluji, že pokud do 24 hodin se nějaká politická frakce nebo alespoň 40 poslanců nepostaví proti, budou tato korigenda považovaná za schválená. Eh, ta korigenda najdete na webu Seansan Direct a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu. Podle článku 200, 211 odstavce 3 mi výbor AFKO sdělil následnou interpretaci k těmto článkům. Článek 166 a 167 odstavec 1 a článek 195 odstavec 3 o jmenovitém hlasování se vztahují k odstavci 6b, odstavec 2 k článku 7